Pan předseda. Dámy a pánové, vítejte. Jsem velice rád, že spolu, dnes budeme spolupracovat. Vítám zde pana komisaře, který zde zastupuje Evropskou komisi a obnovujeme eh, zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty eh, jsou dostupné, jsou k nim nějaké připomínky. No. To není k téhle otázce. Takže nejsou-li připomínky, eh, tak byl zápis schválen a o tom vás tímto informuji a děkuji. První bod na pořadu jednání je zpráva pana Predy, výroční zpráva o lidských